przewodniczący! Hello. Good morning. Dobré ráno, kolegové. Dovolte, abych zahájil dnešní schůzi. První bod je zpráva eh, pana eh, Gallega Poljeda o nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu. První řečník je zpravodaj, pan eh, Salvador Garriga Polledo Máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři Levandovský, kolegové. Již je to 23 let, eh, co máme finanční perspektivy, čtyři období.